Jsem tedy jsem přizvala zástupce této eh, menšiny tohoto etnika, aby si vzali slovo na chvíli, abychom si uvědomili, že tedy vůbec existují a že bychom měli dbát i na jejich situaci na Severním Kavkaze a ve světě. Takže prosím. Thank you. My name is Iyad Yuar. Děkuji, jmenuji se Iyad Yuar. Jsem se z Arkasie lidé se jmenují Sarkasiové a žijeme v regionu, který je na severním Kavkaze. Na konci 19. století a na začátku 20. století naši lidé byli vystaveni eh, velikým hrůzám a vlastně i genocidě která vedla k vynucené deportaci asi 1,5 milionu lidí. Ta původní populace byla 2,5 milionu a z 60% z nich zahynulo, zahynulo hlady, bylo eh, vyvražděno a tak dále. Nyní máme největší diasporu, protože 90% našich lidí žije mimo oblast Kavkazu a méně než 10% na Kavkaze a všude tito lidé, naši lidé tedy trpí důsledky genocidy, která byla spáchána na tomto národu v 19. a 20. století v naší domovině na severním Kavkaze dochází k mnoha porušováním lidských práv a byli bychom rádi, kdyby světové společenství i evropské společenství na to více dbalo a pokusilo se eh, ulevit eh, našemu utrpení. Eh, olympijské hry, které budou vlastně velice blízko v Soči a tam se právě odehrála obrovská genocida našich lidí vybudování eh, olympiády v Soči v roce 2014 zároveň eh, zase znamená veliké narušení života našich lidí, porušují se lidská práva, environmentální škody a ten dosah takovýchto staveb bude obrovský a zase ohrozí do budoucna našich, naše lidi. Dochází ke zneužití eh, lidí, zneužití půdy, financování při budování infrastruktury pro olympiádu v Soči. Tento plán zase přímo narušuje chartu Mezinárodního olympijského výboru, která přímo zakazuje takovéto projekty na území, kde kdysi byla spáchána genocida. Takže my doufáme, že Evropské společenství a vlastně všichni lidé na světě pochopí naši tragédii, ukončí tuto genocidu, začnou se zabývat situací naši, našich lidí z Čerkesie a zastaví tedy tyto obrovské škody, které má i situace, nebo která způsobuje situace v Soči. Děkuji paní předsedkyni za přizvání na tento výbor, jsem zde velice rád. Děkuji, ano, je, opravdu musíme dbát více na tento problém, eh, který souvisí s budováním olympijské infrastruktury v Soči. Už mě kontaktovala celá řada aktivistů, celá řada lidí, kteří mají pocit, že byly narušeny, porušeny jejich práva v celém tomto procesu. A za druhé chci říci, že lidskoprávní situace tohoto regionu je v ústředí našeho zájmu. My si bolestivě uvědomujeme, že ta situace tam není pozitivní. My tři jsme zároveň byli delegací do Severní Osety a Ingušet, Ingušska před několika týdny, kde jsme se setkali s rodinami a blízkými lidí, kteří zmizeli, kteří byli uneseni eh, nebo byli mučeni, takže je to v tomto kontextu. Děkuji ještě za připomenutí eh, tedy této situace čerkeské čerkeského lidu. A nyní už se pustíme do našeho slyšení dnes odpoledne, které se bude týkat zase velice důležitého boje proti beztrestnosti, což je naše stále téma už mnoho let a dnes se budeme zabývat příkladem Argentíny. Toto slyšení naváže na práci pod výboru o těchto otázkách, takže se opravdu snažíme nalézt způsob, jak ukončit beztrestnost a jak usnadnit výkon mezinárodní trestní spravedlnosti ve světě. V úterý jsem se setkala s náměstkem ministra spravedlnosti Argentiny, panem Albertem Dalotem. A musím říci, že na mě velice zapůsobil jeho přístup k lidským právům, a k úsilí, které tato země Argentina odvedla pro to, aby se vypořádala se svou také velmi bolestivou minulostí. Určitě o tom dnes uslyšíme více. Máme zde tři významné řečníky. Za prvé vystoupí doktor Daniel Eduardo Rafekas což je federální soudce z Argentíny. Dále tady bude pan Rodolfo N. Jansson, což je právník zabývající se lidskými právy a také eh, předseda eh, nadace, argentinské nadace pro ochranu lidských práv a také vystoupí pan Lenicov, velvyslanec Argentiny při Evropské unii. Možná to jeho vystoupení bude uh, stručnější než vystoupení těch hostů, kteří zde opravdu sem přijeli zdaleka. Kromě toho tady budeme mít zástupce Evropské komise. Nyní bych tedy ráda dala slovo doktoru Rafekasovi, aby vysvětlil situaci ve své zemi a jak se vypořádat eh, s hrůzami bývalého diktátorského režimu. Děkuji, paní předsedkyně. Je pro mě opravdu ctí, že zde mohu zastupovat argentinskou justici a argentinský stát. V Argentině mezi lety 76 a 83 jsme trpěli opravdu krvavou vojenskou diktaturou, která přinesla asi 30 tisíc eh, obětí zmizelých, eh, zadržených a, a přibližně milion lidí muselo nuceně opustit zemi, buď se přesunout do jiných částí země nebo do zahraničí. A tato bilance se navíc ještě prohloubila tím, že autoritářský stát se pokusil udělat opravdu hlubokou kulturní změnu, aby se z argentinské společnosti stala skutečně vertikálně autoritářská, antidemokratická společnost. V uplynulých pěti letech se Argentina poprvé ve své historii upřímně dívá do své nedávné historie na základě státní politiky, kterou představují všechny tři větve argentinského republikánského systému s důrazem na justici, na nejvyšší soud a tribunály, kam patřím také já. Tam po jasném neúspěchu 25 let různých protichůdných politik, které se snažily přinést amnestii, beztrestnost, zapomenutí, a zdánlivé usmíření. Musím říct, že tyto politiky v Argentině neuspěly, byly jenom ztrátou času. A teď v posledních pěti letech jsme se teprve vydali na cestu, která ze všech úhlů vypadá jako ta správná cesta. Je to cesta paměti, cesta pravdy, cesta spravedlnosti. Když říkám spravedlnosti, mám na mysli také soud a trest pro všechny vyníky, a to na všech úrovních, od těch na nejvyšší úrovni až po ty, kteří vlastníma rukama unášeli, znásilňovali, vraždili. Na občanských soudech tam, které, které vlastně soudí všechny ostatní zločince, tak tam se vlastně přináší tato spravedlnost a respektují se všechna pravidla platná pro náš soudní systém a také na základě trestních eh, zákonů, které byly platné v okamžiku spáchání těchto trestných činů. O to se tedy nyní pokoušíme a děláme to úspěšně. Je to proces, soudní proces, ve kterém ukazujeme nadřazenost etickou nadřazenost justice, spravedlnosti, demokracie, právního státu nad eh, policejní justicí a spravedlností, kterou uplatňovala minulá diktatura. V této chvíli už máme asi tisíc obviněných eh, v těchto procesech. Mnozí z nich už byli odsouzeni, trestními soudy a v současné době právě probíhá celá řada slyšení před soudy ve všech důležitých argentinských městech. A tyto rozsudky jsou potom zveřejňovány médii a vlastně se tím připomíná celá historie eh, vražd, zabíjení, znásilňování, odnímání majetku a tak dále. A to vše po 30 letech beztrestnosti a zapomenutí konečně přináší změnu. Konečně se zde bourá ta hráz beztrestnosti, kterou po léta budovala diktatura a její komplicové. Konečně veřejnost v Argentíně si začíná uvědomovat ta, ta zvěrstva, která byla spáchána za doby státního terorismu. A toto poznání historické pravdy vede k rostoucí podpoře a solidaritě a pomoci ze strany občanské společnosti v rámci těchto procesů paměti, pravdy a spravedlnosti, která probíhá v Argentíně ne bez bolesti, ne bez utrpení, protože tento opravdu upřímný pohled na naši budoucnost eh, nás uvrhuje do hanby a určitě nás přivádí k závěru, že to byla ta nejčernější stránka naší historie. Právě to, co se stalo v období diktatury. V té době existovalo 300 tajných vězení kde se lidé také močili. Jednalo se o 300 tajných center, které vypadaly jako koncentrační tábory. Tam oběti byly trápeny, mučeny a byly zbavovány jakékoliv lidské důstojnosti. A tento proces, kvůli němuž jsme sem přijeli spolu s kolegou Sansonem z Argentíny. To je proces, eh, ve kterém jde o budoucnost i přítomnost naší země, protože konečně se my, Argentínci, definitivně vzdalujeme od autoritářské kultury, která byla krví a zbraněmi prosazována diktátory. Prostřednictvím těchto procesů pravdy, paměti a spravedlnosti se samozřejmě probouzí velká bolest. Nicméně konečně se nám tímto daří upevnit demokratický systém, který je formálně v platnosti už od roku 1983, ale teprve teď v uplynulých letech činíme rozhodující kroky k tomu, abychom tento demokratický systém upevnili a prohloubili a opakuji, abychom se jednou provždy vzdálili od této autoritářské kultury, která dominovala v mé zemi po velkou část 20. století, byla charakterizována celou řadou vojenských pučů a vojenských diktatur. Toto je tedy sdělení, o které jsme se s vámi chtěli podělit eh, s Evropskou unii, Chtěli jsme upozornit eh, na to, jak důležité tyto procesy jsou pro naši přítomnost i pro naši budoucnost eh, v naší zemi. Také nemáme žádné pochyby o tom, že tyto procesy mají vliv na všechny země regionu, kde také existovaly vojenské diktatury a kde se také různým způsobem přistupuje k minulosti v našich bratrských zemích eh, v Latinské Americe. A samozřejmě by bylo velmi dobré pro naši zemi, aby Evropská unie zdůraznila význam těchto procesů, aby prostřednictvím svých institucionálních eh, kanálů a prostřednictvím svých různých orgánů a institucí, které utvářejí Evropské společenství, aby se tedy formálně projevila podpora těmto procesům, protože nemohu nezmínit eh, fakt, že Argentina samozřejmě není jednotná, jsou zde i odpůrci těchto procesů, není jich mnoho, ale jsou zde i odpůrci a snaží se tyto procesy zdiskreditovat. Děkuji vám za váš čas a ještě jednou říkám, že je pro mě ctí, že jsem mohl před vámi vystoupit. Děkuji za tyto dobré zprávy z Argentiny. Doktore Rafekasi, my tak často neslycháme dobré zprávy na tomto výboru. Musíme eh, řešit velice závažná porušování lidských práv v současnosti, ale doufám, že v diskusi s našimi zkušenými kolegy bychom se mohli vyjádřit také k tomu, jakým způsobem by argentinská zkušenost mohla pomoci v boji proti beztrestnosti na jiných místech a co by mohla udělat Evropská unie a Evropský parlament a náš podvýbor pro to, aby abychom se z tohoto mohli všichni poučit. Dnes dopoledne jsme měli velice závažnou eh, diskusi o situaci v barmě Myanmaru a protože Argentina je velice aktivním členem té mezinárodní lidskoprávní mašinérie, tak říkajíc, tak by mě možná od někoho z vás zajímalo, jestli máte nějaké návrhy, co se zeměmi jako Barma Myanmar, kde dochází opravdu k obrovským persekucím. Ale teď ještě nemáme čas na debatu, čeká nás zde ještě další významný řečník, pan Jansson, právník pro lidská práva. Prosím. Buenas tardes. Dobrý den. I já se připojuji k Danielu Eduardu Rafekasovi a děkuji za to, že jsme zde mohli vystoupit. Díval jsem se na zprávu, kterou mají všichni účastníci dnešního zasedání. Popisuje se tam situace ohledně boje proti beztrestnosti v mé zemi Argentíně a tato zpráva zdůrazňuje jednu věc, která je také znepokojivá. A sice fakt, že už čtyři roky je nezvěstný Jorge Julio López, svědek, který přežil diktaturu a který před čtyřmi lety na veřejném procesu vystoupil a potom svém svědectví zmizel a nemáme žádné informace o Jorge Juliu Lópezovi až do dnešního dne. A to je věc, eh, na které musíme i nadále pracovat. Je to výzva jak pro stát, eh, především tedy pro bezpečnostní a vojenské složky, které určitě byly zodpovědné za toto zmizení svědka, který přežil diktaturu Jorge Luis Julia Lópeze. Myslím si, že i z tohoto hlediska by bylo důležité, aby Evropský parlament přihlédl k této složité situaci vězňů z těchto bývalých koncentračních táborů, kteří přežili. Bohužel tyto koncentrační tábory v Argentině v uplynulých letech existovaly. Myslím si, že když eh, argentinský stát a soudci a všichni ti, kteří mají vyšetřovat tyto procesy a kteří musí chránit tyto svědky, by určitě uvítali přímý zájem zemí Evropské unie i dalších eh, států o tuto záležitost. My v těchto dnech eh, jsme svědky celé řady různých procesů, různých soudních procesů. My jsme na to hrdí, že se to odehrává už asi šest let a že to bude i v budoucnosti pokračovat. Nicméně zdá se mi, že je důležité zdůraznit, že to bylo možné pouze díky mezinárodní solidaritě, díky politické a právní akci, kterou jsme pozorovali v některých zemích Evropy, jako Německo, Itálie, Francie, kde byli souzeni argentinští vojáci v době, kdy v Argentině nebylo možné tyto procesy realizovat kvůli právnímu rámci, který zaručoval beztrestnost v podstatě až do roku 2003. Chci tedy říci, že pokud dnes v Argentíně konečně dáváme průchod spravedlnosti a pokud je dnes Argentina příkladem pro Barmu i pro celou řadu dalších zemí, i v Latinské Americe, například Chile, Uruguay, Brazílii, Peru, kde se také snaží vést procesy proti těm, kteří porušovali lidská práva v těchto zemích, eh, bohužel, kteří se zatím pořád ještě v těchto zemích těší beztrestnosti. V každém případě tento pokrok eh, uskutečněný v Argentíně bude mít dopad i na sesterské země v regionu, především tedy na Chile, které dnes eh, bohužel je pod vládou následovníků diktátora Pinocheta, Bohužel tam se vůbec nebere v úvahu minulost těch mučených a pohřešovaných osob, kteří zmizeli za tohoto režimu. Proto tedy ten proces v Argentíně je důležitý nejen z právního hlediska, ale také z institucionálního i politického hlediska. Abychom konečně diskutovali otevřeně o historii. Dnes v Argentíně prostřednictvím médií se naše společnost seznamuje se svědectvími různých obětí tohoto režimu, které přežily koncentrační tábory. Každý den to má dopad na politiku v Argentíně, má to dopad na takové organizace, jako jsou odbory, organizace mládeže, na mládež 15-17 let, kteří ve školách diskutují o argentinské minulosti. A to je opravdu zásadního významu, protože poprvé v Argentině naše mládež a obecně celá veřejnost ví a může se seznámit s tím dramatem, které se odehrávalo ve vyhlazovacích táborech. Může se seznámit eh, s tím, jak byli lidé v Argentíně mučeni a zabíjeni. Tyto procesy, které byly zahájeny v několika zemích v Evropě, budou moci i v budoucnosti přinášet své ovoce. Dnes se čeká na to, co se stane v Argentíně. Tyto procesy, které byly zahájeny proti argentinským vojákům v jiných zemích, zatím ještě nejsou uzavřeny. Čeká se na vývoj v Argentíně. A aby toto ovoce skutečně přišlo, tak potřebujeme solidaritu evropského společenství. Potřebujeme, aby se evropské společenství informovalo neustále o tom, co se odehrává v Argentíně, protože pokud ten proces probíhá a pokračujeme v něm, tak je pravda, jak říkal soudce Rafekas, že přesto existují určité části společnosti, určití jedinci, kteří se neustále těší beztrestnosti nejen v Argentině, ale i v jiných zemích a postupně budou jen nabývat na síle a určitě se to projeví v nějaké části společnosti, takže je pravda, že vedeme tyto procesy, postupujeme vpřed, nicméně to neznamená, že riziko už neexistuje. Musíme i nadále bojovat v naší zemi i v celém regionu obecně. A proto jsme přijeli sem. Zastupujeme zde tisícovky obětí jejich rodinných příslušníků. A jak říkal souseda Fekas, zastupujeme zde i argentinský stát, abychom požádali Evropské společenství o zásah, o vyjádření, o veřejné vyjádření k situaci v Argentině. Jednak se to tedy týká situace svědků, aby bylo vyšetřeno to, co se stalo Jorge Juliovi Lópezovi, aby se už takový případ nikdy neopakoval. Aby bylo jasné, že mezinárodní společenství má velký zájem o tom, aby tyto procesy pokračovaly, aby byly dovedeny ke konci a aby tresty, které budou uvaleny na tyto výniky, byly skutečné a nejen virtuální. Takže ještě jednou děkuji za to, že jsme měli příležitost eh, podělit se s vámi o své zkušenosti a jsme vám k dispozici, pokud budete mít nějaké dotazy. You, Děkuji, pane Jansone. Jsem si jistá, že zazní mnoho otázek. Já zahájím diskusi. A mimochodem, jsem ráda, že předseda parlamentní delegace pro Argentínu Omlouvám se. Já se chci podívat, jak se přesně ta delegace jmenuje. Delegace pro vztahy se zeměmi Mercosuru, pan Janes je tady také, aby okomentoval diskusi, takže samozřejmě, jakmile budete chtít vstoupit do diskuse, tak tak učiňte a potom bych vás také požádala, abyste uzavřel naše slyšení. Ana Gomes která je zde za Portugalsko. Možná začneme předsedou delegace. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jen z formálního hlediska. Protože podle mého pořadu jednání, který mám k dispozici, a doufám, že ho mají k dispozici i ostatní, tak eh, před diskuzí a vyvozením závěrů, jimž jsem pověřen já jako předseda delegace pro Mercosur, by měl ještě vystoupit eh, velvyslanec Argentiny Jorge Remes Lenicov, eh, který je zde mezi námi. Já si myslím, že by bylo dobré, aby vystoupil ještě před debatou a potom bych vystoupil já a vyvodil bych z toho závěry. Ano, Myslím, že se budeme řídit tímto moudrým upozorněním. Chtěli jsme dát slovo také panu velvyslanci v této fázi, takže vaše excelence, pane Lenicové, máte slovo, pokud jste tady, ano jste. Prosím a děkuji vám za návštěvu vašeho náměstka u mě v kanceláři před několika dny. Byla to pro mě vynikající příležitost pochopit, nakolik se vaše země zapojuje do mezinárodní politiky pro lidská práva. Děkuji, paní předsedkyně. Doplním to, co zde uvedli mý dva krajané, soudce Rafekas a pan Jansson. A specificky se vyjádřím k pozici Argentíny této otázce na mezinárodní scéně. Jak určitě mnozí z vás vědí, Argentina a Evropa mají dlouhou tradici přátelství a vzájemných vztahů. Ať už jde o myšlenky, kulturu, obchod, investice, tak i kvůli tomu, že do mé země se mezi koncem 19. století a poloviny 20. století přistěhovala spousta Evropanů. A v 70. letech eh, se právě do Evropy zase přesunuli Argentinci, kteří prchali před vojenskou diktaturou, konflikty a ekonomickými problémy. Tyto vztahy utvářely společný náhled na takové věci, jako je třeba obrana demokracie, podpora a dodržování lidských práv, boj proti xenofobii a diskriminaci, zrušení beztrestnosti, zapojení občanské společnosti. Ve všech těchto otázkách má má země za to, že jsou to absolutní a univerzální práva. My v Argentíně máme určité rozdíly ve srovnání s Evropskou unii v ekonomických, sociálních, environmentálních otázkách, protože podle toho, jakou máme úroveň rozvoje, tak samozřejmě děláme to, co odpovídá naší vlastní strategii, ale v těch otázkách, o kterých hovoříme, máme za to, že tato práva jsou absolutní a neměla by existovat, neměly by existovat žádné rozdíly ve výkladu. A proto pro Argentinu je ochrana lidských práv a boj proti beztrestnosti klíčovým požadavkem pro naši společnost. Jsou to základní pilíře současné vlády. Máme za to, že spravedlnost, pravda a paměť, náprava jsou základy pro budování pevné a všudy přítomné demokracie. A toto stanovisko bylo přijato všemi třemi větvemi naší demokracie. To znamená legislativní, zákonodárnou pravomocí, soudní pravomocí a exekutivou, výkonnou mocí. Tyto procesy, kde se soudí zločiny proti lidskosti jsou otázkou státu, jak nedávno schválil argentinský parlament. Samozřejmě ta poslední diktatura nás poznamenala. I vy, Evropané, jste měli spoustu diktatur a podařilo se vám na této hrozné zkušenosti vybudovat demokracii. I my budujeme svůj demokratický režim, který máme znovu od roku 1983. Argentina a Evropská unie v, v prosinci roku 2008 navázali politický dialog eh, na téma lidských práv. Už proběhlo několik setkání, jejichž cílem bylo koordinovat eh, společné kroky na mezinárodních fórech, například eh, v Radě pro lidská práva OSN a na valném zhromáždění v, no- v New Yorku. A také v rámci našeho bilaterálního vztahu. Především souhlasíme s tím, že je třeba podporovat ratifikaci úmluvy o ochraně všech osob proti násilnému zmizení, která musí vstoupit v platnost po ještě jedné ratifikaci. Byla vydána z iniciativy Argentiny a Francie. Chceme také, aby Argentina a Francie společně usilovaly o zrušení trestu smrti a o boj proti beztrestnosti u nejhorších trestných činů a podporujeme také právo Mezinárodního trestního tribunálu. Toto jsou některé případy, nebo tedy příklady té velmi plodné spolupráce mezi námi v těchto klíčových otázkách důležitých pro upevnění demokratického systému. Kromě toho Argentina podporuje iniciativy ohledně práva na pravdu a ohledně používání soudní genetiky v zájmu identifikace osob, které byly oběťmi nebo pachateli závažných trestních činů před mezinárodním právem, podle mezinárodního práva. Má země předložila usnesení, která byla přijata v Radě pro lidská práva jednoznačným konsensem. Ale také vzhledem k tomu, že jsme podvýboru pro lidská práva, musím říci, že Argentina ve svých eh, vztazích eh, s Evropskou unii až do posledního summitu v Madridu v květnu Argentina usilovala o to, aby celá americká nebo Jižní Amerika a Karibik vedl hluboký dialog s Evropskou unii a loni se nám podařilo mezi oběma regiony zahájit dialog který probíhá ve formě schůzí pořádaných eh, jednou za dva, za tři měsíce. Tam se řeší problémy jihoameričanů a občanů karibské oblasti, kteří žijí zde v Evropě. Je to 6 až 8 milionů občanů, abyste si udělali představu. A na závěr bych si dovolil říci, že Argentina v této otázce ochrany lidských práv je regionálním referenčním bodem která je relevantní v této otázce, především tedy v boji proti beztrestnosti. V OSN i v jiných multilaterálních orgánech můžeme společně pracovat také na podpoře Mezinárodního soudního tribunálu, Mezinárodního trestního soudu. Můžeme pracovat společně v pozitivních bojích, v bojích za dodržování demokracie, právního státu, za ochranu a dodržování lidských práv, za zrušení trestu smrti, za akceptování kompetence Mezinárodního trestního soudu a za spolupráci s tímto soudem. Můžeme také společně pracovat eh, v boji proti beztrestnosti, diskriminaci, xenofobii a všem formám netolerance. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za váš příspěvek, pane velvyslanče. A nyní je na čase vyzvat i kolegy, aby se zúčastnili diskuze. A myslím, že paní Gomeš začne. Takže já jsem chtěla říct, že zastupuje Portugalsko, takže také něco ví o diktátorském režimu. Como Eh, jako eh, výraz svého uznání budu mluvit eh, portugalskou španělštinou, abych tedy vyjádřila uznání svým argentinským hostům, nebo našim argentinským hostům, argentinskému velvyslanci. Myslím si, že Argentina je skvělý příklad pro lidstvo a také pro nás v Evropě. A já pocházím z jedné z těch zemí, která poznala diktaturu. Portugalsko prožilo diktaturu a chtěla bych, aby má země vykonala spravedlnost způsobem, jakým to dělá Argentina. Hodně problémů se spravedlností, které máme dnes, by se neodehrály, kdyby justice udělala takovou práci, kterou děláte vy v Argentině. A já jsem sledovala tento vývoj ve strukturách OSN, v bývalé komisi pro lidská práva a chtěla bych říci, že je velmi důležitá ta práce Argentíny, kterou Argentina vykonává od okamžiku, kdy se zbavila diktatury, kvůli pravdě, paměti a spravedlnosti, ale také kvůli spravedlnosti univerzální, nejen spravedlnosti pro Argentince. Nejen tím, že byly vytvořeny mechanismy, které mají objasnit eh, otázky zmizelých osob, Právě na tom smutném příkladu argentinské diktatury se vybudovaly mechanismy pro řešení těchto otázek, protože víme, že i v mnoha jiných zemích pořád dochází k nucenému mizení osob, k jejich unášení a tak dále. Důležité je také zapojení Argentiny do mezinárodních eh, situací, kde dochází k porušování lidských práv. Je důležité, aby země, které se vymanily z diktatury, použili své zkušenosti, aby řešili tyto problémy i v jiných zemích a aby prosazovali dodržování lidských práv. V případě Barmy velmi dobře vím, že Alberto Galotto, státní tajemník v letech 80. byl velmi rozhodný, v letech 87, 8 a také v 90. letech velmi jednomyslně nebo tedy velmi rozhodně podporoval iniciativy Evropanů v Barmě. Argentina byla vždy naším prvním spojencem. v tom našem úsilí o prosazování spravedlnosti na mezinárodní úrovni. A také pro mou zemi to bylo velmi důležité, bylo velmi těžké poukázat na situaci v oblasti lidských práv. Byla to situace <clears throat> také ve východním Timoru. I tam jsme vždy mohli počítat s podporou Argentíny. Myslím si, že situace Argentíny je velmi důležitým příkladem pro jiné země, dokonce i v Latinské Americe. A Soudce Rafeka se zmínil o celé řadě případů, nezmínil se o jednom, příkladě země, která se také může poučit z argentinského příkladu, a to je Kolumbie. Tam jsou také velmi odvážní soudci, kteří ale potřebují institucionální a politickou podporu jakou právě máme v Argentíně. Děkuji. Eh, no Ještě jedna věc. V tomto smyslu nemohu nezmínit Argentinu jako příklad, když v jiné zemi, která je velmi blízká Argentině, jsou pozorovány pokusy pravice o neodhalení nebo tedy o ukrytí zločinů z občanské války, kdy jsou umlčováni takoví soudci jako Baltazar Garson, to znamená ve Španělsku. Yes, much, Anna. Děkuji, ano. Nyní bych ráda dala slovo paní Kiel Nielsen. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří vystupovali v této diskusi. Vaše expoze bylo pro mě velmi zajímavé. Já jsem si kladla několik otázek, na které vlastně už jsem dostala částečně odpověď také paní Gomeš. Ta hlavní otázka se týká toho, jaký je dopad toho, co se děje v Argentině na další země Latinské Ameriky primárně a samozřejmě sekundárně i jinde, takže to si myslím, že je podstatné, jakým způsobem je možné, řekněme, obecnit určitou praxi, která je exemplární. Co očekáváte od nás, od Evropského parlamentu? To je otázka, kterou jsem si také kladla Eh, vlastně jste o tom částečně hovořili, ale možná by bylo dobré o tom hovořit ještě více. Teď je dobrá příležitost. A konečně otázka, která je, kterou je možné si klást. Hovořili jste o celém tom procesu. Chtěla jsem se zeptat, jaká je reálná možnost toho, že viníci jsou opravdu odsouzeni a jaký typ odsouzení očekáváte? respektive byly už vysloveny některé tresty. Děkuji. To jsem se chtěla zeptat. Děkuji paní Kiel Nielsen. Nyní dostane slovo paní Sinclair. Uh, eh, děkuji paní předsedkyně a děkuji také našim hostům eh, za eh, všechny ty komplexní informace. Je já jsem měla tu čest, že jsem loni měla příležitost navštívit Argentínu. Eh, je to země, která hledí do budoucnosti, eh, těší se na pozitivnější budoucnost. Já bych eh, vás chtěla podpořit v jedné věci. Vidíme tu eh, změny, kterými prochází celá Jižní Amerika a je velmi pozitivní, že k těmto soudům v Argentině dochází, že se vám daří předvést je přes, před soud a že ukazujete celému světu, že eh, takové utrpení a takové porušování lidských práv nebudete trpět, eh, že se tito lidé přece dostanou i po 20 letech a my bychom vás v tomto chtěli velmi podpořit. Jak víte, paní předsedkyně, já nejsem velká eh, zastánkyně Evropské unie a většinou ji kritizuji, ale Sacharovova cena je jeden ze způsobů, jak bychom mohli zdůraznit eh, takovýto typ boje za lidská práva a mohli bychom se zamyslet nad tím, zda bychom ji neměli udělit někomu z Argentíny. Jedna z věcí, kterou zde nemám příliš rádi, je souvisí s um, bývalými koloniemi. Um, já vím, že vy v těch takzvaných bývalých koloniích neradi uh, v nás vidíte, když vám nějak kážeme a nechci, aby to tak bylo vnímáno, proto chci vyjádřit uh, naši podporu. Uh, děkuji paní Sinclairová. Teď bych poprosila eh, pana eh, předsedu delegace, pana Janěse, eh, který je předsedou delegace pro vztahy se zeměmi Mercosur. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poblahopřát podvýboru pro lidská práva k uspořádání této iniciativy a k zařazení na pořad jednání debaty o boji proti bezpeč- beztrestnosti a příkladu Argentiny. A chci také poděkovat souci Rafekasovi, pánu Jansonovi a velvyslanci Argentiny za jejich slova. Protože to znamená, že je zde celá řada prvků, které musíme vyvodit eh, jako závěry z této debaty, která byla doplněna i třemi europoslankyněmi, které vystoupily přede mnou. A tyto závěry se podle mého názoru týkají podpory pro Mezinárodní trestní soud. Neměli bychom v žádném případě připustit beztrestnost eh, za vážná porušení lidských práv abychom vychovali veřejnost, aby veřejnost masově podpořila iniciativy, které jsou průkopnické v tomto boji. Iniciativy soudců, nevládních organizací hájících lidská práva, některých eh, stran, médií. V celé řadě případů bylo zaháněno, zahájeno něco, co skutečně slouží jako příklad eh, pro veřejné mínění. Argentina je příkladem toho, jak by se věci měly dělat. A také vytváří precedens. Kež bychom eh, se dočkali toho, aby všechny země, které trpěly nebo které dnes trpí diktaturou a které jsou řízeny režimy porušujícími lidská práva, aby všechny tyto země se dočkali odsouzení vyniku. Paní Sinclair říkala, že první polovina 20. století v Evropě nebyla zrovna příkladem v této oblasti, protože i zde vládly totalitární režimy, fašismus, stalinismus a různé další utlačovatelské režimy, které měly na svědomí tisíce či miliony životů, například holokaust, to byly opravdu miliony mrtvých a zmizelých. Nicméně i ve druhé polovině 20. století pokračovaly některé diktatury, jak říkala paní Gomes, například v mé zemi, ve Španělsku, také v Portugalsku, potom také vláda nebo diktatura plukovníků v Řecku. Chci také podpořit paní Gomes, s jejímž vystoupením souhlasím, plně souhlasím. I ve Španělsku <clears throat> jsme se ještě nevyrovnali s posledními vyníky. Ještě pořád jsme neukončili svůj boj proti beztrestnosti, proto já jsem hovořil o tom vychovávání veřejnosti. V 70. letech, když skončila ve Španělsku diktatura a začínala demokracie, tak nebyly splněny podmínky pro pronásledování těch, kteří pořád ještě přežívali, těch, kteří byli zodpovědní za občanské války za ta zmizení a hovoříme na ty, kteří, o těch, kteří byli v týle, ne o těch, kteří umírali v prvních liniích. Později ze soudního a justičního hlediska bylo ještě složitější něco v tomto smyslu podniknout, protože trestní právo vyžaduje, aby ten vynik byl živý protože pokud je po smrti, tak není možné vést trestní proces. Samozřejmě je možné odsoudit jej eh, obecně, historicky, ale není možno vést proti němu soudní proces. Soudce Baltasar Garson eh, zahájil tento proces, eh, protože 140 tisíc rodinných příslušníků osob, které padly za občanské války a které jsou pohřbeny v masových hrobech, se obrátili na tohoto soudce. Tím pádem eh, bylo možné zahájit proces, nicméně ten proces neprobíhal zcela bez problému a já odkazuji na Argentinu. Bychom, tím příkladem bychom se měli řídit, abychom odsoudili vyníky kteří za frankismu byli zodpovědní za všechny tyto oběti a nám se to tedy nepodařilo. Ještě poslední poznámka. Ne všechny epochy si odpovídají. V roce 83 prezident Alfonsín postavil před soud tři vojenské chunty. To se nikdy nestalo v žádném režimu na světě, který následoval po diktatuře. Různými způsoby se potom snažili skoncovat s touto diktaturou a různé podpůrné skupiny dosáhly toho, že v posledních letech byl znovu obnoven boj proti beztrestnosti, ale také je spravedlivé přiznat prezidentu Alfonsínovi, že už v letech 83-84 učinil velkou službu této věci. Jak říkám, univerzální spravedlnost musíme bránit, protože je zde celá řada nepřátel, kteří se ji snaží ohrozit a přitom je to důležitý prvek pro vedení tohoto boje proti beztrestnosti, v, níž, v němž je Argentina, jak opakuji, příkladem. Děkuji. Děkuji, pane Janisi, eh, za eh, tyto poznámky a připomínky k naší diskuzi. Měli jsme tedy možnost vyslechnout eh, naše hosty, některé dotazy a pomínky, připomínky. Já mám také pod eh, jednu otázku. My v našem podvýboru na nás se často obracejí eh, různé oběti. My samozřejmě nejsme dokumentační centrum, jsme politický orgán, ale mm, stále mě trápí otázka, co můžeme nabídnout my obětem eh, ze všech těchto států, ze Srí Lanky, Severní Koreje a podobně. Alespoň v některých z těchto států jsou eh, oběti, či tyto oběti sbírají eh, důkazy o velmi závažných porušeních lidských práv, o válečných zločinech a podobně. Máte nějaké návrhy, má Argentina nějaký recept na to, jak my bychom mohli podpořit eh, oběti které eh, chtějí najít způsob, jak zachovat všechny ty důkazy na dobu, kdy bude možné předvést eh, ty vyníky před soud může Evropská unie spolu s Argentínou předložit nějakou iniciativu. Já bych byla velmi vděčná za nějaký nápad. My velmi často hovoříme s lidmi, kteří se nacházejí v této situaci. Tito lidé často mm, jim někdo vyhrožuje, vlády, eh, tajné služby a tak dále, které se samozřejmě eh, usilovně snaží bojovat proti tomu, aby tyto eh, důkazy někdo sbíral a těm lidem potom hrozí trestní stíhání. Chtěla bych tedy znovu poprosit pana soudce Rafekase, jestli by mohl zareagovat na tuto diskuzi. Bien, muchas gracias. Děkuji. Stručně bych eh, na úvod eh, odpověděl paní předsedkyni ohledně toho, co můžeme dělat. Já v každém případě bych eh, v tomto smyslu znovu zopakoval, že by bylo opravdu velmi důležité pro tyto procesy v Argentině, pro argentinskou vládu, pro argentinskou justici a především pro oběti v Argentině, aby orgány Evropského společenství vydali veřejné prohlášení o podpoře tohoto procesu. To se velmi příznivě přímo projeví v Argentině a nepřímo také v ostatních zemích regionu, kde vlády váhají udělat eh, tento krok, který udělala Argentina v uplynulých letech. Je také určitě důležité, aby zástupci Evropského parlamentu navštívili Argentínu. Aby přímo v terénu se seznámili se situací, Seznámili se se soudními procesy, setkali se se zástupci parlamentu, justice, exekutivy a projevili zájem o tuto záležitost. Protože už eh, samotný fakt, že by evropští poslanci navštívili naši zemi, by měl velký dopad a byl by určitě přivítán prostřednictvím médií. My určitě jsme připraveni ze strany evropských společenství přijmout programy podpory, technické podpory i finanční podpory, podpory různých aktérů, kteří se podílejí na tomto procesu. Víme, že Evropská unie má obrovské zkušenosti v těchto postupech a v tomto smyslu by možná Evropská unie mohla také pomoci. A teď bych rád odpověděl na ostatní otázky, které zde byly předneseny. Rád bych odpověděl na to, zda tato politika paměti pravdy a spravedlnosti, která se realizuje v Argentině, má vliv na ostatní země v regionu. Můj osobní názor je, že bohužel nemá takový vliv, jaký by mohla mít a jaký by měla mít v těchto letech. My jsme na začátku měli optimistický pohled eh, na věc. Čekali jsme, že se tato politika rozšíří do našich eh, okolních zemí, do Uruguaje, do Brazílie především, do Chile, Paraguaje. Dovolte, abych vám řekl, že až dodnes se tento vliv eh, neprojevil. Neprojevil se konkrétně a musíme samozřejmě i nadále pracovat, eh, abychom eh, toho dosáhli. Argentina, jak tedy veřejné kruhy, tak i orgány nebo tedy organizace hájící lidská práva, pracují na tom, aby se i ostatní země přidaly k této politice paměti, pravdy a spravedlnosti, ale opakuji, vlády našich sesterských zemí zatím váhají udělat tento krok. A v tomto smyslu se také domnívám, že by Evropská unie mohla pomoci. Například by mohla uspořádat pracovní schůzky pod záštitou Evropské unie na toto téma v různých zemích aby tam jeli také evropští a argentinští odborníci a aby se přímo v těchto zemích eh, pořádaly aktivity a semináře, které by měly důležitý symbolický dopad. A na závěr, abych eh, odpověděl paní poslankyni na to, jakým způsobem eh, jsou souzeni tito viníci jaké rozsudky očekáváme, jaké tresty očekáváme. Ty tresty jsou úměrné trestným činům, které byly v konkrétních případech eh, spáchány a které byly jednotlivým vynikům dokázány. V některých případech budeme mít eh, rozsudky nebo tedy tresty za velmi vážné trestné činy, za vraždy, za, za mučení desítek nebo stovek obětí. A v těchto případech budeme mít ten maximální trest, který je obsažen v našem trestním zákoníku, to znamená trest odnětí svobody na doživotí. V některých případech eh, to bude odnětí svobody na 25 let, což je tedy ten maximální trest, který je tedy časově omezen. A v případech, eh, kdy budou dokázány pouze středně závažné trestné činy, tak ty tresty budou nižší, ale v těchto soudních procesech v Argentině jde, opakuji, o občanské soudy, které uplatňují zákony, které byly platné v okamžiku spáchání těchto trestných činů a také podle toho se stanovují tresty, které odpovídají závažnosti trestných činů. Platí tedy trestní sazebník, který platil v té době v Argentině i ve zbytku Latinské Ameriky. Už eh, není trest smrti. A v průběhu procesu i v okamžiku vynesení rozsudku a uložení trestu mají odsouzení všechna základní práva, která platí pro vězně, vězněné v Argentině. Děkuji, doktor Rafekasi, A nyní pan Jansen. Muchas gracias. Děkuji. Já souhlasím s tím, co říkal soudce Rafekas. A jen bych tomu dodal, pokud jde o dopad, který vyvolává tento proces v jiných zemích a jaký dopad by to mohlo mít na Evropskou unii. Tak dodám tedy jen dvě věci. Na jedné straně aktéři v těchto procesech, to znamená soudci a prokurátoři, a zde bych udělal takovou drobnou odbočku a zdůraznil, že bohužel dnes část soudní moci, část argentinských soudců i nadále zastává jiný názor a podporuje beztrestnost. Dnes samozřejmě o tom nehovoří tak nahlas, protože to není možné. Nicméně, když mají tu příležitost, tak dají beztrestnosti průchod. Viděli jsme to v uplynulých letech, kdy už se řeklo, že tyto procesy budou pokračovat, tak celá řada soudců se prostě vzdala svého mandátu nebo odešla do předčasného důchodu. Věděli jsme, jak i ten soudní systém v minulosti sloužil těm, kteří mučili a unášeli a dokonce i někteří soudci jsou dnes souzeni za to, že napomáhali režimu v těchto otázkách. V těch soudních procesech, které probíhají v naší zemi každý den, přítomnost a přímá účast diplomatického personálu je velmi důležitá. Například francouzský velvyslanec navštívil tyto procesy, nebo členové diplomatické mise Německa, španělští diplomaté navštívili tyto procesy. Byli tam osobně, přímo hovořili také se státními zástupci a se soudci. A to není žádná drobnost, protože justice si to uvědomuje, vidí to. A v každém případě si justice uvědomuje, že jsou pod určitým dohledem a proto udržují kázeň. A právě to my potřebujeme. Co tedy může udělat Evropské společenství, mezi jinými i Evropský parlament? Já plně souhlasím s tím, co zde říkal soudce Refekas o těch různých aktivitách, které bychom mohli uspořádat v jiných zemích, s jinými zeměmi, ale také před, prostřednictvím vašich zástupců, kteří přímo navštíví jednotlivé země, které vystoupí veřejně vydají veřejná prohlášení. Protože, jak říkám, existují i některé menšinové názory, které přetrvávají i třeba v médiích, e, i jinde, které chtějí zastavit tyto procesy. Několik politických představitelů, naštěstí velmi málo, ale musíme si uvědomit, že jejich počet může narůst e, za několik měsíců. Bude záležet na tom, jak říkal pan Janěs, bude záležet na veřejném mínění. Takže my proto musíme podporovat toto veřejné mínění, musíme podporovat konsensus ve prospěch spravedlnosti. A i když dnes je Argentina vzorem, příkladem, někteří lidé si třeba řeknou, Argentina je příkladem, ale v jiných zemích, například v Kolumbii, se nadále porušují lidská práva. Co bychom tedy měli dělat my? A my si myslíme, že právě protože Argentina je příkladem, tak Evropský parlament a evropské instituce obecně by měly podpořit tento příklad, protože pokud ten příklad padne, tak spadne všechno a nebude možno udělat nic ani v Kolumbii, ani v Chile, ani v Barmě, ani v Africe, nikde, pokud se tento příklad zhroutí. A proto, vážení poslanci, je pro mě a pro nás velmi důležitá vaše podpora. A uvedu zde jednu situaci, která se odehrála v uplynulých dnech. Jedna Urugvajka, která přežila diktaturu, přijela svědčit do Argentiny a ta řekla před soudem, kde tedy svědčila o zločinech spáchaných eh, v koncentračním táboře Orlety. Ona byla držena 20 dní v táboře Orlety, kde byla mučena a potom byla ilegálně převezena do své země, kde byla několik měsíců obětí stejného zacházení a ona vystoupila tedy před argentinskými soudci a, říká, a řekla nám, je mě líto, že když mě konečně vyslýchá soudce, tak to musí být argentinský soudce. Já tady musím mluvit o těch 20 dnech trápení a mučení, kterým jsem trpěla v Argentině, ale pořád ještě jsem nemohla nikomu říct eh, o těch měsících špatného zacházení, které se, kterým jsem trpěla v Uruguayi. Takže to je jeden z konkrétních příkladů, jak to vypadá v jiných zemích. My jsme samozřejmě v, kontakty, v kontaktu s obhájci lidských práv eh, z Chile, Paraguaje, Uruguaye i jiných zemí. Samozřejmě, Potřebujeme politickou vůli jednotlivých eh, států. Já jsem optimista, já doufám, že jednoho dne se tato politická vůle rozšíří a právě proto bychom měli podpořit argentinský příklad. Děkuji. You, Now, um, invite... Ještě bych chtěla dát slovo panu velvyslanci, aby se také vyjádřil. Eh, eh, <clears throat> Děkuji. Já bych rád odpověděl na otázku, co bychom mohli udělat, jakým způsobem pomoci Argentině. Ze všeho nejdříve si myslím, že bychom měli prohlubovat dialog mezi Argentinou a Evropskou unii. Tak, abychom pokračovali ve svém úkolu na mezinárodních fórech, na poli OSN pokud jde o otázku ochrany demokracie a lidských práv. Myslím si, že toto je téma, kde musíme prohloubit své vztahy. Pokud jde o to, co může udělat Evropský parlament v této věci v Argentině. Myslím si, jak říkal soudce Rafikas, že prohlášení kde by se hovořilo o dosaženém pokroku, to by nebylo špatné. A, ale připomeňme si, že naše země je svrchovanou zemí, kde vše funguje nezávisle, máme nezávislé orgány a my, Argentinci, i když tedy pořád ještě existují nějaké pravicové skupiny, které spolupracovaly s diktaturou a které se také eh, zapletly do některých otázek eh, potlačujících demokracii, tak my Argentinci jsme dostatečně zralí na to, abychom eh, si vytvořili protilátky a aby i nadále, i přes existenci těchto pravicových skupin byla demokracie pevná a solidní, jak jsem říkal ve svém předcházejícím příspěvku parlament, vláda i soudy, to znamená tři větve státní moci, se v Argentině snaží všemi prostředky objasnit pravdu. A také se zde hovořilo o návštěvách. Kdokoliv chce navštívit mou zemi, je vítán. Děkuji. You, Děkuji, pane velvyslanče. Děkuji doktore Rafekasi a pane Jansone. Myslím, že jsme teď získali vhled do toho, jak v budoucnosti můžeme nejen více dbát na to, co se děje v Argentíně, a tady zazněly návrhy, jak Evropská unie může pomoci. Já jsem si jistá, že pan Janěz jako předseda delegace pro země Mercosuru na to také bude pamatovat a doufám, pane Janěsi, že snad oslovíte i Evropskou komisi a řeknete, co můžeme dělat více. A kromě toho je tady před námi ten veliký úkol, to znamená, musíme my všichni propagovat mezinárodní spravedlnost, musíme podporovat lidskoprávní organizace na světě, ať už jsou regionální, jako třeba Evropský soud pro lidská práva nebo eh, Interamerická komise pro lidská práva. Eh, my můžeme udělat eh, vše pro to, abychom také podpořili Mezinárodní soudní tribunál, aby ti, kteří by se měli dostat před tento významný mezinárodní soud, se tam skutečně dostanou a zatím nemáme příliš povzbudivé signály z poslední doby. Například je zde případ prezidenta Al-Bashira, sudánského prezidenta, takže musíme udělat mnohem více. A kromě toho tady chybí ještě jedna ratifikace Mezinárodní úmluvy pro ochranu osob od nuceného zmizení, takže musíme tady získat tuto poslední chybějící ratifikaci. Takže ještě jednou jsem velice ráda, že jste přišli mezi nás. Určitě nedáme toto téma stranou. V posledních měsících roku se ještě budeme vracet třeba ke zprávě OSN o tajných eh, centrech pro zadržování osob. A pan Novak a pan Šajne tady snad budou, kteří tady předložili tuto zprávu. A mimochodem pan Šajne už potvrdil, že dorazí. Takže eh, ta tajná detenční centra, kde dochází k obrovským zvěstvům právě teď, je něco, čím se musíme zabývat a je třeba odhalit pravdu a zajistit, aby se obětem dostal spravedlnosti. Takže ještě jednou děkuji. Ano, ale tím ještě nekončíme naše zasedání. Dovolte mi, abych zde přivítala parlamentní delegaci z Vanuatu. Doufám, eh, že eh, je to pro vás užitečné sledovat naši výměnu na tomto podvýboru. Vy jste zde mm, zejména proto, že, protože se účastníte meziparlamentního výboru EU a KT, takže vítejte zde na podvýboru. A teď nás čekají otázky na Evropskou komisi ze strany poslanců a nyní bych rád dala slovo paní Nil uh, Tilson, která zastupuje paní eh, Barbaru Lochbíler. Ano, děkuji paní předsedkyně, paní Barbara Lochbíler tady opravdu není, ale chci říci něco k otázce, která ona, eh, kterou ona připravila. Týká se situace ve Rwandě. Prezident Paul Kagame musí nebo tedy ukončil genocidu v Rwandě v roce 94, ale situace lidských práv ve Rwandě je velice znepokojující. V Koňské demokratické republice dochází eh, k zastrašováním, k omezováním různých svobod, svobody eh, tisku, svobody združování, dochází k politickým vraždám. Nedávno byl zavražděn eh, novinář, pan Rugambage, také zástupce Zelené strany, kterého jsme znali. Pan Viserka byl zavražděn, takže naše otázky se týkají toho podivného mlčení ohledně tohoto porušování lidských práv ve Rwandě. Komise Ví tedy o těchto skutečnostech je první otázka mojí kolegyně. Za druhé, e, intervenovala komise u rovanských úřadů, aby vyjasnila e, tyto jmenované vraždy a jaké informace má komise ohledně zatím nezveřejněné zprávy, ale tu zprávu všichni známe, protože se objevila v tisku o e, zločinech spáchaných rvánskými vojáky v Demokratické republice Kongo a co ví komise o obviněních o genocidě. Děkuji paní Kiel Nielsen a dám slovo zástupcům komise. Nevím, jestli to bude pan Wirtz, který si vezme slovo, nebo kolegyně. Prosím. Děkuji. Elizabeth Tisonšet mám e, na starosti Střední Afriku a oblast Velkých jezer. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji za otázku, která se týká mnoha témat v souvislosti s ukončením genocidy ve Rwandě v roce 1994 prezidentem Kagamem. Týká se to interní situace ve Rwandě, týká se to té zprávy, předvolební situace, kde dochází k útokům a také k vraždám. Pokud jde o zprávu OSN, Dokument, který se objevil v tisku, je zatím násti, není to definitivní verze, takže to není oficiální dokument, nelze se k němu vyjádřit, ale můžeme odpovědět na další otázku. Ptáte se, jestli komise byla informována o událostech ve Rwandě a bylo tady řečeno, že Evropská unie mlčí, ale já chci připomenout, že samozřejmě víme o tom, k čemu došlo a Evropská unie zareagovala rychle a silně po těchto událostech, po těchto vraždách v červnu a v červenci. Mám sebou prohlášení mluvčí vysoké představitelky eh, Evropské komise Lady Ashton, která odsoudila tyto vraždy a vyžádala soudní vyšetřování co nejdříve. Kromě toho naše delegace Evropské unie, která je přímo na místě, a šest šéfů evropských misí vedly už dva dialogy podle článku 8 eh, dohody z Kotonu, s příslušnými orgány 13.7. a 6.8., aby vyřešili právě tuto záležitost. Také se ptáte na naši interpretaci událostí. Podle nás, a i když my nevíme, kdo stojí za těmito vražbami a za útoky, víme, že to je součást určité strategie, která má destabilizovat Rwandu, vytvořit klima nestability. V současné době, podle našich informací, pokud jde o vraždy, pokračuje soud mezinárodní vyšetřování eh, vraždy Žana Leonarda Rugambageho. 28.6. Eh, byli zadrženi někteří podezřelí, pan Rugambage podle prohlášení prý zabil bratra pana Karemery eh, před několika lety, to znamená, že se zdá, že šlo o vraždu zemsty podezření se eh, už, už vystoupili před soudem a vypovídali. Jeden z podezřelých byl propuštěn, druhý je stále ve vazbě. Eh, mělo by dojít, eh, nebo mělo dojít k řízení 27.9., ale bylo to odloženo na 15.10. Pokud jde o místo předsedu zelené strany pana Kagva Rvisereka, určitě podezřelí byli nejdříve zadrženi, ale potom propuštěni. Teď to vyšetřuje policie. Paní předsedkyně, naše delegace chce i nadále tyto případy sledovat. Je to o to důležitější, že eh, předseda zelené, eh, strany zelených eh, nás požádal o to, nebo žádá o to, aby se to co nejdříve vyřešilo. Podle článku 8 smlouvy z Kotonu je naší povinností dále sledovat a pomáhat řešení této záležitosti. Děkuji za pozornost, paní předsedkyně. Děkuji. Přeje si paní Kýl Nielsenová eh, položit nějaké doplňující otázky? Ne, eh, děkuji. Děkujeme také za odpovědi. Tím můžeme přejít přímo k otázce paní Kýl Nielsenové, eh, kterou tedy pokládá ona. Ano, tentokrát je to moje osobní otázka, čili za mou osobu a týká se Kurdů v Turecku, přesněji řečeno procesu, který očekáváme 18. října. A jde o 151 osob, a jsou tam tedy kurdské osobnosti, které byly zadrženy tři bývalí, eh, bývalí poslanci, dále tam několik bývalých starostů, současných starostů, ti to mají být souzeni mezi nimi, například pan Osman Bajdemir a starosta Diabakiru, což je vlastně hlavní město Kurdistánu. Je to známá osobnost, já ho znám, protože eh, také eh, v rámci spolupráce s městem Rennes Eh, se kterým spolupracuje město Dybaky, takže jsme se s ním setkali, jsme ho navštívili, je to někdo, kdo eh, je pacifista, má veliký respekt, takže eh, tato osoba, té osobě bylo nařízeno, aby upustil turecké území už v lednu. Dále je tam pan Muherem Erbej, místo předseda velice důležité turecké struktury, která má bránit lidská práva. Jsou tam také zástupci Rady Evropy Evropy, Leila Guven a Seymus Behan, eh, kteří mají také předstoupit před soud. Eh, čili já mám otázku na komisi týkající se těchto těchto procesů, které mají evidentně politický charakter. Jaké iniciativy byly přijaty, pokud o sledování této situace politických vězňů? Turecko je velice vzdálené koreňským kritériím, pokud jde o respektování menšin, takže jsem se chtěla zeptat, jak si stojí diskuse mezi komisí a Tureckem ohledně těchto klíčových bodů. Pokročilo Turecko směrem k lepšímu zohledňování menšin a lidských práv a dále jsem se chtěla zeptat konkrétně na ten na no to e, soudní řízení 18.10. Chce tam komise vyslat nějaké pozorovatele? Děkuji. You, Děkuji paní Kiel Nielsenová. Dávám slovo komisi. E, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto otázku. Paní Kilnilsen, je to důležitá otázka a my jsme chtěli, aby e, šéf oddělení pro Turecka Turecko, který má na starosti politické procesy a zároveň proces Eh, proces přistoupení Turecka, aby zde byl. Eh, my jsme si ale mysleli, že na toto téma dojde ve tři čtvrtě na pět, eh, takže jsem se snažil se dovolat, abych řekl, že díky vaší práci, paní Hautalo, se tady práce urychlila, takže snad tady ještě doběhne, je teď možná někde na chodbě, takže možná snad počkáme, až Jean-Christophe dorazí a zatím, kdybychom vyřešili tu otázku ohledně eh, Ruska, ty další dvě otázka, otázky a potom pan Fidori tedy dorazí, aby odpověděl na otázku paní Kill Nielsen, pokud tedy dovolíte, paní předsedkyně, abychom takto postupovali. Vidím, že eh, autorka otázky souhlasí, takže bych chtěla poprosit eh, paní místo paní Andrikiene, aby předložila svoji otázku. Děkuji. Moje otázka se týká eh, konzultací eh, o lidských právech mezi Evropskou unií a Ruskem. V roce 2005 jsme vytvořili systém půlročních eh, konzultací informace, na, které jsou k dispozici na stránkách Evropské e, komise. E, tam se tedy říká, že mezi témata patří lidská práva, situace v Čečensku a e, na severním Kavkazu, včetně mučení a špatného zacházení. Konec citátu. Já bych se tedy chtěla zeptat, jaký je obsah těchto konzultací, jaká je pozice Ruska, pokud je o lidská práva v Čečensku a ve zbytku severního Kavkazu, stejně jako v severní Osetii. E, pokud jde o tragické události v Beslanské škole z roku 2004, hovořilo se o tomto někdy? Pokud jde o lidská práva těch pozůstalých, například právo eh, na informace, právo na identifikaci zemřelých a tak dále. Hovořilo se o tomto někdy? Děkuji, paní Andrekiene. Já, paní Andrekiene a pan Bernman jsme navštívili před několika týdny školu v Beslano. pro ty z vás, kteří to nevědí. Evropská komise, prosím. Uh, Děkuji paní předsedkyni, děkuji paní Andrikiene za tuto velmi aktuální otázku. Vzhledem k výročí beslanských událostí, já bych vás chtěl ujistit, že situace v oblasti lidských práv v Čečensku a vůbec na severním Kavkazu včetně celé řady těch specifických otázek, na které jste se dotázala, se objevují v rámci těchto konzultací. My jsme dokonce šli o krok dále a já bych řekl, že situace v oblasti lidských práv eh, od roku 2005 byla centrálním tématem eh, našich eh, konzultací Během posledních konzultací my jako Evropská unie jsme opakovaně, opakovaně žádali Rusko, aby zavedlo opatření, které zruší beztrestnost v oblasti prosazování práva. Hovořili jsme o velmi křehké situaci, o velmi křehkém postavení obránce lidských práv. Také jsme zdůraznili eh, zajištění spravedlnosti pro oběti a vyzýváme Rusko, aby posílilo dialog s občanskou společností v celém eh, severokavkazském regionu, kde se ta situace nadále zhoršuje. Jaká byla reakce Ruska? Rusko se účastní eh, diskuze. Neobdrželi jsme ovšem odpovědi na konkrétní otázky. Rusko uznává, že situace, bezpečnostní situace na severním Kavkazu se dále zhoršuje. Rusko také uznalo, že eh, situace v oblasti lidských práv a občanské společnosti se zhoršuje a toto téma se již dostalo do centra pozornosti politických eh, špiček. Eh, zejména v oblasti eh, některých politicky motivovaných vražd novinářů a tak dále prezident Medveděv eh, a jeho plány v oblasti Severního Kavkazu jsme projednali na naší poslední konzultaci. Prezident předložil poměrně komplexní pří, přístup, ale zdůraznili jsme potřebu systematického přístupu a konkrétních kroků. Pokud jde o beslanskou tragédii z roku 2004, toto téma se objevilo během prvních eh, diskusí v roce 2005 a v roce 2006. Hovořili jsme několikrát o odškodnění obětí. Tento dialog zůstává nadále eh, otevřený. V listopadu proběhne naše další konzultace s Ruskem kde se opět Severní Kavkaz objeví jako prominentní téma našich eh, diskusí. Budeme hovořit o fungování občanské společnosti, postavení žen v tomto eh, regionu, eh, což je specifický úhel pohledu, kterému se tentokrát v listopadu chceme věnovat. Děkuji. Eh, děkuji, mám ještě krátkou doplňující otázku. Jak eh, řekla paní předsedkyně, my jsme školu navštívili, také eh, no, severní Osecko, Osety. Na začátku září hovořili jsme s matkami dětí z Beslanské školy. Tyto události se staly před šesti lety, ale my slyšíme stále, že vyšetřování promíhá. Tyto pozůstalí se marně domáhají informací. Požádali o to, aby mohli identifikovat těla, která jsou pohřbená. Požádali o exhumaci. A všechny tyto požadavky byly zamítnuty. Kromě toho Kromě toho jsme také v Ingušsku hovořili s vysídlenými, s těmi, kteří ztratili své domovy před 18 lety, kteří byli vysídleni z území, které je dnes náleží Severní Osetii. Těch lidí je hodně, myslím, že 25 tisíc a tato skupina lidí nemá žádno, žádné právní postavení, to znamená, že například nemohou žádat o žádné sociální dávky. My jsme vyslechli celou řadu naprosto strašlivých osobních příběhů a proto vás chceme eh, vyzvat, apelovat na vás, abyste tato témata při svých konzultacích s Ruskem nadnesli, protože Rusko je náš strategický partner. A u strategických partnerů je potřeba, abychom eh, hovořili o tématech, jako jsou lidská práva. Eh, eh, děkuji, paní Andrikiene. Komise, přejete si reagovat? Ano, děkuji velmi stručně. Děkujeme za tuto zprávu vás jako očitých svědků. Uh, tyto návštěvy v terénu jsou opravdu velmi eh, důležité, jsou také dobré pro Evropskou unii jako takovou. Za druhé, ano, budeme dále sledovat eh, tuto situaci a spolu s kolegy, kteří se konzultací účastní, se pokusíme zajistit, abychom opravdu o těchto tématech mohli hovořit je velmi důležité během těchto konzultací mít také možnost eh, přednést eh, obavy či otázky kolegů z Evropského parlamentu. Takže opravdu se nad tím zamyslíme a mm, začleníme to do programu. Bohužel, jak jsem již řekl, Severní Kavkaz je téma, kterým se zabýváme pokaždé, protože ta situace je tam opravdu těžká a my se těšíme, až ho jednou z programu stáhneme, protože situace se zlepší, ale k tomu zatím nedošlo. Eh, děkuji. Myslím, že můžeme společně eh, spolupracovat na tom, abychom eh, se pokusili nějak přispět k řešení problému v tomto regionu. My, mm, opravdu ta zkušenost rozhovoru s obětmi byla strašná poslední otázka, kterou tu dnes máme, tu jsem předkládala já a také se týká Ruska. Je zde známý případ eh, právníka Sergeje Magnického, který eh, zemřel ve vazbě v Moskvě ve věku 37 let. To bylo 16. listopadu 2009. Máme důvody domnívat se, že byl stíhán za svůj eh, za své snahy bojovat s korupcí a podvody byl zadržen stejnými eh, úředníky, eh, které podezíral z rozsáhlých podvodů, daňových podvodů. Já se tedy chci zeptat, jak Evropská unie posuzuje eh, nezávislost eh, vyšetřování smrti Sergeje Magnického. Já vím, že tato otázka se již objevila v rámci konzultací a chtěla bych se zeptat, je, zda, zda Evropská unie spokojená s reakcí ruské strany a pokud ne, jak eh, bude reagovat v této věci zcela eh, zjevného eh, a zdokumentované, zjevné a zdokumentované korupce. Ano, máte pravdu. Tragická smrt pana Magnického byla pro Evropskou unii a stále je znepokojivá. My jsme tento případ eh, velmi pečlivě sledovali a uvědomujeme si, že zatím nedošlo ve vyšetřování k žádnému průlomu do posud. Takže pro nás je důležité, aby veškerá obvinění eh, z porušování lidských práv v Rusku byla vždycky vyšetřena efektivně a nestraně a aby viníci byli postaveni před spravedlnost. Eh, my jsme přivítali volání prezidenta Medveděva po řádném vyšetřování smrti pana Magnického. Ovšem, bohužel smrt pana Magnického není žádným izolovaným případem. Je třeba ji vnímat v kontextu celkové situace a tady zase můžeme eh, citovat prezidenta Medveděva. Situace právního nihilismu v Ruské eh, federaci, jak on to sám nazval, eh, přivádí nebo znamená právě takovéto případy, komplikuje vyšetřování takovýchto případů a v našich kontaktech s ruskými úřady jsme i nadále tlačili na transparentnost ve justičních postupech v Rusku, aby opravdu byly vyšetřeny jakákoliv podezření na zneužití justičního systému. A také jsme vždycky zdůrazňovali naléhavost širších a komplexních reform justičního systému této země. Smrt pana Magnického vedla k určitým krokům prezidenta, které považujeme za pozitivní v kontextu jeho programu modernizačního. Těsně po smrti pana Magnického inicioval prezident Medveděv reformu systému věznic, chce také přepsat trestní zákoník, aby nebylo možné vzít do vazby podezřelé z korupce také Eh, nedávno byl přijat další zákon v této věci trestního práva. My to všechno vítáme a během návštěvy v únoru tohoto roku eh, Catherine Ashton eh, byla v kontaktu jak s med, panem Medveděvem, tak s panem Lavrovem a dále podnítila Moskvu k tomu, aby dále posilovali právní stát v Rusku. Jak už jsem říkal, bude mít další konzultace s Ruskem o lidských právech 17. listopadu a zase poukážeme na právní stát a situaci justice, protože to jsou stále otevřené otázky, stále aktuální otázky a budou naší prioritu číslo jedna při jednáních eh, s Ruskem 17. listopadu. A budeme se zaměřovat na jednotlivé případy, včetně případu pana Magnického. Také Víme, že navzdory retoriky prezidenta a navzdory domácího i mezinárodního tlaku doposud nikdo nebyl oficiálně obviněn ze spáchání tohoto trestného činu. A také nebylo dále vyšetřováno to, co pan Magnic, na čem pan Magnický pracoval, ty korupční eh, případy, na kterých pracoval před svou smrtí. Paní Malmström, komisařka pro vnitřní věci, vyjádřila v květnu 2010 na jednání v Kazanu závažné obavy komise a vyjádřila je panu Logadějovovi, ministrovi, před, ministrovi vnitra a také před ministrem spravedlnosti Ruska. Dnes je případ Magnický takovým lakmusovým papírkem a testem toho, jestli pan prezident Medveděv to myslí vážně se svými sliby reformy justice v Rusku a budeme na toto i nadále poukazovat stejně jako na další podobné případy v našich kontaktech eh, s Ruskem, včetně našich kontaktů na té nejvyšší politické úrovni. Děkuji. Děkuji, jsem velice ráda, že říkáte, že budete i nadále pokračovat ve sledování případu Magnický, protože, jak jste sám uvedl, zatím nedošlo k žádnému průlomu, k žádnému výsledku navzdory tomu, že došlo k takovéto mimořádné výzvě samotného prezidenta, aby bylo provedeno řádné vyšetřování. Ale já mám doplňující otázku. Jak jste sám řekl, není to nějaký jednotlivý, izolovaný případ a víme, že při konzultacích o lidských právech protějšek ve vašich diskusích je eh, zejména ministerstvo zahraničí. Nicméně my, mý kolegové, kteří toto velmi pečlivě sledují, mají pocit, že konečně je na čase zapojit také ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti, abychom se s nimi bavili o reformě justice, o vězeňském systému, o zneužívání justičního systému velmi závažným způsobem. Takže pokusíte se získat k jednacímu stolu také zástupce ministerstev spravedlnosti a vnitra, aby oni byli přímo zapojeni do konzultací. Much, uh, Děkuji, paní Hautalo. Ano, opět jste eh, položila velmi výstižnou otázku. My v našich konzultacích jsme právě narazili na to, že je pro nás problém zajít dále než to, co, čemu Rusové sami říkají vlastně diplomatické, zahraničně politické cvičení s námi, takže podobně jako v případě Číny je zde určitý proces přeskumu revize konzultací v otázkách lidských práv i pro tuto zemi, i pro Rusko. A právě jeden z důležitých bodů této revize je tento bod, který jste zmínila. Ale na druhou stranu je dobré, že paní komisařka Malmströmová, když na jiných fórech ve strukturálním dialogu s Ruskem se setkává s našimi protěžky z ministerstva vnitra a spravedlnosti, ona zmiňuje toto téma. Takže bychom neměli vyčlenit lidská práva do nějakých separátních konzultací, ale měli bychom se snažit toto téma zařadit i do ostatních dialogů, které vedeme s Ruskem. Děkuji. You, děkuji, pane Herci, děkuji Evropské komisi za odpovědi. Nyní jsme na konci našich otázek a chci zde přivítat ještě dva Oh, uh, A máme tady zástupce pro Turecko, ano, vedoucí oddělení pro Turecko, pan Filory už dorazil. Já se hrozně omlouvám, paní Kilnilsen, takže teď se vracíme k vaší otázce. Myslím, že ta otázka už zde byla prezentována, takže můžeme přejít rovnou k odpovědi. Je to tak v pořádku? Ano, Turecko dorazilo. Já se omlouvám, že jsem dorazil pozdě, ale já jsem měl právě návštěvu z Turecka. Eh, turečtí hosté mě vysvětlovali určité záležitosti týkající svobody slova, takže proto jsem se opozdil. K vaší otázce. Komise ten případ sleduje velice pečlivě, případ tedy obvinění 151 osoby, kteří jsou tedy obviněni z toho, že údajně se účastnili civilní eh, divize organizace PKK, ta civilní divize, tak říkající, je známa pod zkratkou KCK. Se, jsou toto přijal v červnu 2010 a první slyšení je plánováno na říjen 2010, 18. října a bude to v Jerbake na jeho východě země. Slyšení nebo tedy výslechy se budou konat každý den, alespoň do 12. Eh, listopadu a protože tento případ je velice hm, známý, tak eh, očekávám vystoupení alespoň dvou set eh, svědků právníků. 104 z těchto osob je ve vazbě a těch dalších 47 je zatím na svobodě do zahájení procesu. Komise ví, že pan Muharem Erbej, místo předseda Asociace pro lidská práva a předseda místní pobočky této asociace v Jabakiru, čili pan Erbej je právě mezi těmi, kteří jsou zatím ve vazbě v očekávání procesu a podle našich informací pan Erbej je zadržován v vězení typu B v Diyarbakiru a čeká na proces. Příslušná oddělení komise poukázala na tento případ, případ pana Erbeje před tureckými orgány během jednání o koreňských politických kritériích 15. dubna 2010 v Ankaře. Mohu také potvrdit, že zástupce delegace EU v Ankaře se bude účastnit prvního sezení soudu 18. října. My si uvědomujeme, jak závažná jsou obvinění těchto osob a komise očekává, že tedy snad ten proces proběhne podle všech pravidel, bude respektovat práva obžalovaných. V obecnější rovině chci také zdůraznit, že zatímco komise je plně solidární s tureckým lidem při boji tureckého lidu proti terorismu. Na druhou stranu boj proti terorismu nesmí probíhat na úkor dodržování základních lidských práv a svobod. Tenkrát jsme přivítali závazek vlády k určitému demokratickému otevírání se, k připravenosti řešit kurdskou otázku, ale tato politika musí být znovu oživena, abychom naplnili očekávání, která jsme tenkrát měli. S uspokojením jsme konstatovali, že turecký parlament v červenci tohoto roku novelizoval zákon týkající se dětí, které jsou, které jsou obviněny z nějakých trestných činů spojených s terorismem, aby tady tyto děti byly souzeny pouze soudy pro mladistvé, protože dříve takovéto děti, nebo tedy nezletilí, kteří byli obviněni z trestného činu v souvislosti s terorismem, byli souzeny před normálními trestními tribunály. A to nám dělalo veliké starosti, nejen jako komisi, ale také i vám parlamentu. A nyní tedy díky této novele tureckého parlamentu eh, tyto mladiství eh, budou už souzeni pouze soudy pro mladistvé předsednictva. Úsilí o zlepšení situace lidských práv na jihovýchodě Turecka musí pokračovat. S obavami jsme si všimli, že je zde stále větší tlak na eh, noviny, které hovoří o turecké otázce nebo které eh, jsou vydávány v kurčtině. Kromě toho demonstrace na jihovýchodě země eh, jsou poznamenány násilím. Toto jsme již několikrát opakovali při různých příležitostech a mohu to zopakovat i zde. Učinili jsme tak v naší zprávě o pokroku o Turecku, že tedy se domníváme, že legislativa opatření proti terorismu musí být novelizována tak, aby se zabránilo příliš široké interpretaci těchto ustanovení, což totiž vede k disproporčně vysokému číslu zadržených, kteří jsou obviněni z teroristických činů. Prodá, podáme znovu zprávu o pokroku Turecka, pokroku při plnění kodaňských kritérií. Další zpráva má být zveřejněna 9. listopadu. Naše analýza se bude opírat o e, spravedlivou analýzu. E, spoleháme na celou řadu nezávislých zdrojů, včetně nevládních organizací, které operují na jihovýchodě Turecka. Děkuji. Je paní Kiels Nielsenová spokojená s touto odpovědí? Ano, zatím ano. I já budu ze své strany tuto otázku velmi podrobně sledovat. Děkuji. Takže děkujeme komisi za odpovědi na naše otázky a budeme dále tuto problematiku sledovat. A konečně bych eh, chtěla eh, vyzvat eh, dva. Jsme přizvali pana Ali Agaba, který byl aktivistou v Chartum v oblasti lidských práv, kde vedl kampaň na ratifikaci úmluvy proti mučení a ponižujícímu chování pan Agap eh, musel opustit eh, Súdán poté, co vláda eh, zavřela jeho centrum a poté, co ICC vydal zatykač na pana prezidenta al Bashira. Pan Agap v tuto chvíli pracuje s Africkým centrem pro spravedlnost. S panem Agabem přijel také pan Abdel Mon Eibak, který se také angažuje v otázce porušování lidských práv v Sudánu. Pan byl, byl zatčen v 90. letech. Pan Mony eh, byl mm, zadržen v Chartoumu spolu eh, s dalšími kolegy 24. listopadu 2008 byl močen a v průběhu eh, svého zadržení dále s ním bylo špatně zacházeno po propuštění odjel, opustil Sudán a nyní působí především v Kampale a v Žutě. V listopadu 2009 podal právní stížnost na sudánské úřady. Eh, za události z roku eh, z listopadu 2008. Já bych eh, tyto dva hosty, chtěla bych těmto dvěma hostům dát prostor, aby, nám, aby nás seznámili se situací v Sudánu. Víme, že kromě vás dvou jsme také měli možnost hovořit s paní Roselin, která Marze Roselin, která má na starosti e, otázky lidských práv. E, já bych chtěl poděkovat za příležitost e, zde vystoupit a pohovořit o obavách o situaci v oblasti lidských práv v Sudánu. bude trvat ještě dlouho, než lidé v Sudánu budou mít možnost na sebeurčení. Situace eh, se nezlepší, dokud eh, sudanská vláda bude nadále podkopávat eh, dodržování lidských práv. Je potřeba vyvinout více, eh, provést více politických opatření na ochranu lidských práv. Eh, ukazuje eh, se také, máme mnoho ukazatelů o porušování lidských práv. Volby, které se konaly v dubnu loňského roku, měly podporu mezinárodního společenství a neukázaly žádné známky významného porušování po volbách Národní tajná služba zaútočila na obránce lidských práv, na občanskou společnost, na svobodná média a různé aktivisty za lidská práva. Došlo k sledování a proto je třeba teď podpořit lidská práva demokratizaci, zejména je třeba podpořit zastánce lidských práv, zejména v médiích a v občanské společnosti. Evropská unie musí tlačit na to, aby se rozšířil mandát nezávislého experta, pro situaci lidských práv v Súdánu. Evropská unie by měla zajistit implementaci pokynů EU pro ochranu zastánců lidských práv v Súdánu tím, že bude jmenováno kontaktní eh, centrum eh, přímo v zemi. po sedmi letech občané Darfuru stále jsou obětmi porušování lidských práv a humanitární krize, která byla vytvořena a poháněna aktivitami centrální vlády v Chartumu. Současná nová strategie pro Darfur eh, prezentována ECB přispívá ke strategii pro Darfur ale nezohledňuje vůbec ochranu civilistů, eh, možnost skládat účtu a mír. Ta nová strategie by měla být pečlivě zrevidována a zlepšena. Je tam také složka týkající se bezpečnosti a to bohužel zatím není domyšleno, protože jde o rozpuštění táboru IKP a, a zabranění e, vojenské činnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Ano, my budeme i nadále podporovat vaši práci. A teď se hlásí o slovo paní Gomeš, která zná situaci v Sudánu velmi dobře. Uh, ano, já jsem chtěla pouze hm, přivítat to, co právě řekl zástupce Sudánu, protože já sama jsem navštívila Sudán nedávno kvůli volbám. Jeden z bodů našich doporučení parlamentu byl ten, že bychom měli požadovat to, aby Evropská unie, Evropská komise i členské státy důrazně podporovali ty, kteří bojují za demokracii a lidská práva v Sudánu, v Chartumu. To bylo doporučení, které vzešlo z toho, co jsem tenkrát říkala i já, že se příliš upozorňuje na otázku referenda pro Jižní Sudán a zároveň se zanedbávají ti, kteří bojují za demokratizaci a lidská práva v Sudánu. A udělalo na mě velký dojem to, jak, jak živá je tam občanská společnost. Pan Salih Mahmud Osman, který dostal Sacharovu cenu, je toho dokladem a my potřebujeme občanskou společnost v Sudánu. Tato občanská společnost si zasluhuje naši pozornost, je velmi významná a nemůžeme ji zanedbávat, protože se veškerá pozornost neustále věnuje referendu, které má proběhnout v Jižním Sudánu. To je pro Sudan klíčové, pro Sudánce jak z jihu, tak ze severu. Samozřejmě pro ně rozhodující vědět, jestli dojde k odtržení jihu, jestli tam budou dva státy nebo ne. E, proces demokratizace v severním Sudánu je také zásadní a také souhlasím s tím, že zanedbávání Darfuru nesmí pokračovat. E, Darfur je neustále e, teď zanedbáván, musíme tomu věnovat řádnou pozornost a samozřejmě tento parlament by měl tlačit na příslušné orgány neustále, aby proměnili slova v činy. Slova jsou sice vítaná, vysoká představitelka Lady Ashton se k tomu také vyjádřila před několika týdny, eh, vyčítala keňským orgánům, keňským orgánům to, že nezadrželi prezidenta al-Bashíra, čili nenaplně zatykač Mezinárodního soudního tribunálu. To je další klíčová otázka a to je něco, na co musíme neustále upozorňovat znovu a znovu v našich kontaktech s poslanci z Africké unie v rámci spolupráce s AKT. A právě tady si myslím, že evropské instituce zatím eh, byly příliš slabé a nezasazovaly se za to dostatečně důrazně. Děkuji, paní Gomeš, takže budeme vám držet palce, přejeme hodno, hodně štěstí ve vaší důležité práci a určitě ji chceme i nadále sledovat. Alespoň já jsem přesvědčena o tom, že naše nová zvláštní představitelka pro Sudán eh, bude dbát na místní strategii pro lidská práva, i při delegaci v Chatumu, takže doufejme, že i my pomůžeme bojovníkům za lidská práva, kteří působí v zemi a možná i zahraničí. Takže děkuji a teď už vás mám jen informovat o datu příští schůze. Bude to 5. října od tří do půl páté to bude společné jednání eh, se zahraničně politickým výboje, výborem a výborem pro rozvoj a budeme se bavit o devíti nominacích pro Sacharovou cenu za rok 2010. Takže to bude v úterý 5. a další řádná schůze podvýboru proběhne 14. října eh, v 9 hodin. Takže děkuji vám všem a končím toto jednání.